So meine sehr verehrten Damen. Takže Herren. a pánové, všechny vás zde srdečně vítám na naší odpolední schůzi výboru Jury. Také bych chtěl srdečně přivítat místo předsedu Evropské komise pana Maroše Ševkoviče v rámci strukturovaného dialogu. Takže začneme bez nějakých dalších průtahů přímo, přímo tedy uděluji slovo panu komisaři, který uvede nás do problematiky a potom otevřem, zahájíme diskusi. Takže prosím, pane místo předsedo, máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, nejprve dovolte, abych poděkoval za pozvání k našemu strukturovanému dialogu. Já vím, že diskuze probíhala s mou kolegyní paní Redinkovou i panem Barnierem a já jsem rád, že tento dialog mohu s vámi nadále rozvíjet. Všechny otázky, které především se týkají teda mého portfolia, o tom budeme hovořit o poslední vývoji v této oblasti, pokud jde o staff regulations, pokud jde o inteligentní uh, regulaci, aplikaci EU legislativy a zároveň diskuzi o tom, jakým způsobem bychom mohli zlepšit naše administrativní postupy. Pokud jde o staff regulations, o tyto interní předpisy. Pro zaměstnance rád bych poděkoval paní Rod Berendové, která je spravodajkou v této oblasti. Bohužel mezi námi dneska není, ovšem já bych velice rád zdůraznil kvalitu této spolupráce výměnu názoru na této problematice, která proběhla velice pozitivně. Přístup zpravodajky byl velice pozitivní k tomuto komplikovanému případu, komplikovanému dosie. Zároveň vítám diskuzi ve vašem výboru, protože vidíme, že váš přístup je celkově vyvážený, vidíme, cítíme zde solidní politickou podporu, která, kterou si získal návrh komise. To bude velice důležité pro další diskuzi s radou a v pozdějším trialogu. Vážíme si především to, že Evropský parlament chápe potřebu nalézt um, rovnováhu mezi potřebou reformy v této oblasti, v tomto obtížném sociálním ekonomickém kontextu a zároveň to, abychom, aby instituce měly kvalitní zaměstnance. Pokud je o tento reformní balíček, to jste v podstatě podpořili, jednak tam byly změny, které se týkají pracovní doby, metody, pokud jde o um, roční vyrovnávání penzí, platů a tak dále. Rovněž si vážím toho, že pro vás je stejně důležité jako pro nás mít tu paralelu mezi změnami, které eh, zde vidíme, pokud jde o kupní sílu na národní úrovni eh, a eh, úředníků na evropské úrovni. Zároveň sdílíme názory na reformu penzijního systému úředníků, která by měla vzít v potaz změny, pokud jde o demografické záležitosti, prodlužovanou délku života a zároveň respektovat práva um, úředníků. Jury přišlo s mnoha pozměňovacími návrhy v některých konkrétních oblastech. Evropská komise si to ještě musí rozanalizovat. Některé se týkají i fiskálního hodnocení, rozpočtového dopadu navrhovaných pozměňovacích změn, které pokrývají některé důležité zájmy, například konflikt zájmu mezi kategoriemi AST, mm, eh, sekretářské pozice, eh, geografická rovnováha, celkové hodnocení zaměstnanců a zároveň možnost využití takzvaného flexi, eh, flexi pracovní doby, flexi timeu. Pokud je o radu, náš návrh pro, pr, prodiskutovala pracovní skupina, která se zabývá touto reformou. Pokud je o nějaké signály, obecné signály a rovněž signály z Rady pro obecné záležitosti, kde se diskutuje víceletý finanční plán, údajně se hovoří o tom, že ten náš návrh není dostatečně ambiciózní. Jsem si jistý, že diskuze s radou bude velice důležitá. My osobně máme pocit, že jsme v podstatě mm, mezi dvěma legislativními kameny Rád bych zúraznil ještě jednu věc. Je důležité, aby pracovní podmínky byly atraktivní nadále, pokud skutečně chceme získat ty nejlepší odborníky specialisty v jednotlivých oborech, pokud chceme mít podmínky, takové pracovní podmínky, abychom byli konkurenceschopními s, s různými mezinárodními společnostmi, mm, diplomatickými službami, lobistickými službami a řekla bych i dokonce národními um, orgány, protože pouze tímto způsobem budeme schopni mít geografickou rovnováhu v našich oddělených Víte, jak je to důležité pro každodenní práci naší instituci. Proto jsme se snažili podívat, jakým způsobem bychom mohli mm, posílit účinnost, efektivitu, aniž bychom ohrozili možnost rekrutmentu těch nejlepších kandidátů a zároveň zachovali nejkvalitnější nebo vysokou kvalitu našich zaměstnanců. Rád bych zdůraznil, pokud dovolíte, protože jsme nepotřebovali čekat na stávající krizi, abychom modernizovali a reformovali veřejnou zprávu na evropské úrovni. Mm, Veliká reforma byla, dos, byla dokončena v roce 2004. Díky tomu do roku 2020 uh, eh, ušetříme 8 miliard eur a pomocí reformy, kterou jsem navrhoval, jsme ještě získali další jednu miliardu úspor. Tohle platí v rámci dalšího víceleté, víceletých finančních výhledů a poté ta reforma přinese další jednu miliardu úspor z dlouhodobého hlediska, čili opravdu jsem přesvědčen o to, že ten návrh je ambiciózní a že budeme schopni nalézt dobrá řešení v průběhu legislativního procesu. Jeden důležitý prvek, jestli dovolíte, přišel jsem trošku pozdě dneska na vaši schůzi v důsledku dlouhé intenzivní rozprávy v kolegiu, která se týkala doporučení pro Evropskou unii v nadcházejícím období. Je to dokument, který je velice důležitý, má asi 15 eh, stránek, ve kterém se snažíme analyzovat všechny aspekty hospodářského života každého členského státu a zároveň přinést globální obrázek o tom, kam se ubíráme jakožto Unie, co musíme udělat pro překonání krize a abychom opětovně nakopli konkurenční schopnost našich členských států. Jeden ze závěrů. Pouze EU Eh, Evropská eh, komise, jakož i naše civilní služba, může přijít s tímto globálním pohledem a překonat to, hm, co, s čím se často potýkají národní zprávy, veřejné zprávy. Eh, to znamená, že se na to dívají většinou z toho národního pohledu na různou problematiku. To je jasné, to je přirozené. Proto vlastně bychom měli udělat takový ten ucelený pohled hm, světových ekonomik, podívat se na finanční trhy, mezinárodní finanční nástroje, národní um, veřejné služby, veřejnou službu a tak dále. Jsem rád, že se nám to povedlo. A když se podíváte na výsledky práce odborné skupiny, která se věnovala ekonomické zprávě a řízení nebo na ta doporučení, která jsme rozeslala dnes všem, člen, všem členským státům, jistě se mnou budete souhlasit s tím, abychom měli tyto nejkvalitnější, že je důležité, abychom měli tyto ekonomy, tyto, tento formát ekonomů um, k dispozici. Pokud jde o nařízení, o inteligentní nařízení, regulace, to je priorita pro Evropskou komisi, o tom bych vás chtěl ujistit. Děláme všechno pro to, abychom aplikovali zásady inteligentní regulace eh, od našeho sdělení k tomuto tématu v roce 2010. Snažíme se zlepšit legislativní proces Evropské unie a provádíme to posílením hlasu jednotlivých zúčastněných stran Rozšířili jsme minimální období pro veřejné konzultace z 8 eh, na 12 dnů začátkem letošního roku a zjednodušili jsme pro zúčastněné strany a občany možnost poskytnutí příspěvku do tvorby politických procesů. Zároveň zlepšujeme náš systém analýzy dopadů v tomto ohledu. Jsem nesmírně rád v nedávných studií, které provedla SEPS a Univerzita Sexetru, když jsem se tam dočetl, srovnání kvality analýzy dopadu Velké Británie, komise, mohu vám říci, že jsme dobře lepší známky, lepší hodnocení, protože ten náš koncept byl širší, rozsáhlejší a pokročilejší. Pokud je o analýzu dopadu, zavedli jsme nové prvky hodnocení kvality legislativy, takzvaných fitness checks nebo kontrol příhodnosti legislativních oblastí, protože jsme si uvědomili, že se musíme zabývat legislativou ne jakožto izolovanými prvky legislativy, ale na legislativu musíme nahlížet jako na propojené oblasti, které pokrývá nyní končíme takový fitness check ve čtyřech legislativních oblastech. Doufám, že nám to pomůže mm, zlepšit tento přístup do budoucna, zároveň účinnost přípravy legislativy, jakože kvality těch kontrol, jakmile poté, co legislativa již bude implementována. Toto je něco, co děláme v současnosti export, tuto hodnocení export, a jakékoliv nové návrhy by měly být založeny na hodnocení toho, co již existuje. Samozřejmě snažíme se přijít s takovými hlavními směry do budoucna, mm, abychom to, tu práci zlepšili mm, v nadcházejícím období. Dále to byla důležitost redukování administrativního břemene. Když jsem o tom hovořil poprvé, snažili jsme se překročit ten náš cíl, původně 25%, ehm, snažili jsme se o dosažení 32% a doufáme, že Evropský parlament i Rada schválí ten návrh, který leží na stole, tak abychom už v letošním roce zredukovali ehm, tuto zátěž o 25 Vyšle to kvalitní zároveň signál členským státům. My prostě se budeme snažit udělat vše, co je v našich silách. To je ten signál. Ovšem zároveň potřebujeme spolupracovat s členskými státy, protože to je ta úroveň transpozit, kde probíhá transpozice legislativy. Tam se legislativa stává operační, funkční musíme se snažit o synergie, o synchronizaci našeho úsilí, protože veškeré úsilí poté na evropské úrovni by se nedostalo až na tu úroveň jednotlivých podniků nebo občanů, takže by to bylo promárněné úsilí. Musíme spolupracovat a zároveň poukázat na jasné příklady toho, kde administrativní zátěž byla navýšena a ne kvůli evropské úrovni, a kvůli tomu, že se tam nabalili na to určité eh, zátěžové věci na národní úrovni. Jedna věc, která byla důležitá v posledním období, je otázka, jak přizpůsobit naše legislativu malým a středně velkým podnikům a mikropodnikům, protože pro mnoho těchto drobných podniků je naše legislativa příliš obtížná a brání jim zaměření na ekonomické aktivity, brání brání jim ve využívání výhod evropského jednotného trhu. Snažíme se využívat maximálně ty politiky i z pohledu mikropodniků, malých a středně velkých podniků, protože si uvědomujeme, jakou velikou zátěž pro ně regulační eh, prostředí představuje. Zorganizujeme jsme různé konference pro podniky v členských státech a voláme potom, abychom jim pomohli identifikovat deset nejobtížnějších regulačních opatření EU, abychom revidovali tato e, opatření, pokračujeme v dialogu, otevřeném dialogu, snažíme se odstraňovat překážky, které představují velikou zátěž pro tyto malé podniky. Předseda Barroso požádal pana Štojbra, aby podporoval komisi i v práci skupiny na vysoké úrovni, která se zaměří rovněž na administrativní reformu a malé a středně velké podniky. A nyní, jestli dovolíte, otázka, kterou jsme diskutovali několikrát je na plenárce, a to je aplikace evropského práva která bych řekl to, že vítáme náš roční dialog ohledně politik, eh, které se zabývají porušováním pravidel a dialog, eh, který již je vlastně funkční posledních 30 let, je založený na výroční zprávě Komise pro monitoring aplikaci evropského práva. Myslím si, že tento dialog jasně poukazuje na důležitost, kterou Evropský parlament i komise věnuje tomuto této oblasti. Řádná aplikace EU práva je zásadní pro všechny oblasti našich politik a je to jeden z opatření nebo měřítek, které nám umožňují ehm, měřit dosažení výsledku našich politik a proto řízení pro porušení pravidel je integrální součástí našich politik v inteligentní regulaci. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval vašemu výboru a především paní Lichtenberger za podrobný přeskum výroční zprávy komise. Víme, že zajištění toho, aby naši občané mohli opravdu těžit těšit se z výsledku evropské legislativy, to je veliký úkol a my se snažíme samozřejmě neustále eh, analyzovat tuto záležitost a okamžitě volat po soudním řízení, pokud výsledky nejsou dostačující. My jsme to všechno shrnuli i ve výroční zprávě komise, tyto výsledky a pokud dovolíte dva hlavní směry v té zprávě za rok 2010. První. Viditelné zlepšení nového rámce, ve kterém komise i členské státy spolupracují a které nám umožňují řešit mnoho problémů rychle. Tento nový postup je založen na evropském pilotním projektu. Tento systém nám umožnil značně zredukovat eh, potřeby zahájení postupu pro porušení povinnosti mezi komisí a členskými státy. Ovšem komise musela zavést čím dál tím více těchto postupů pro porušení v důsledku opoštěné transpozice směrnice. Snažíme se bojovat proti tomuto trendu a proto Evropská komise systematicky požaduje finanční sankce, soudní sankce proti těmto státům, protože tuto novou pravomoc máme na základě článku 206 Lisabonské smlouvy. První soudní Eh, spory jsou v prvopočátcích, ovšem budeme informovat Evropský parlament o výsledku využití tohoto nového nástroje. Dovolíte-li na závěr něco ke správním legislativě, správnímu právu Evropské unie. Diskuze probíhají v této oblasti ohledně možné kodifikace správních postupů. Článek 298 poskytuje právní základ pro nařízení, které by pokrylo všechny instituce, orgány, agentury v případě potřeby. Všechny evropské instituce, orgány, agentury ovšem jsou založeny a vázány i Evropskou chartou základních práv, článku 41, která stanovuje základní principy dobré zprávy a řízení navíc k různým právním nástrojům a um, judikatuře, to pokrývá ty oblasti, kde EU instituce jednají jakožto administrativní správní orgán. Tyto nástroje jsou opravdu rozsáhlé, pokrývají oblast ochrany dát, hospodářskou soutěž, um, veřejné zakázky a tak dále. Rád bych vás ujistil o tom, že chceme plnit principy dobré zprávy a řízení a zároveň právní závazky, které z toho vyplývají, implementujeme tyto závazky i prostřednictvím um, jakéhosi kodexu mm, řádného administrativního chování, to znamená takový kodex um, správného, um, jakýsi etický kodex každodenní eh, správných činností. A zároveň, co to znamená, pokud bychom chtěli obecně kodifikovat správní postupy? Co by to znamenalo? Hm, představovalo to určitá rizika. Jednak by to mohlo znamenat přílišnou simplifikaci bez přidané hodnoty nebo přílišné, přílišnou složitost, protože by došlo k nějaké duplicitě stávajících pravidel. A Komise se snaží zkoumat stávající nástroje, instrumenty praxi v členských státech s cílem zjistit um, potřebu nových postupů v této oblasti, protože článek 29 poskytuje určité možnosti, ovšem neposkytuje žádné povinnosti. Máme zde iniciativní zprávu, kterou přeskoumáme, kterou čekáme z vašeho výboru v tomto ohledu a jistě budeme mít možnost prodiskutovat tuto zprávu a její podrobnosti v blízké budoucnosti. Kvalitní diskuzi jsem vedl k tomuto tématu i s evropským ombudsmanem. Rád bych zdůraznil, že komise podporuje iniciativu ombudsmana vytvořit eh, seznam zásad veřejných služeb, které by řídily instituce EU a já osobně to považuji za kvalitní iniciativu, pokud je o veřejnou rozprávu o etických pravidlech na interinstitucionální úrovni. Pane předseda, ještě než ukončím svůj příspěvek, eh, jedna informace na závěr a to je mm, mechanismus kontroly subsidiarity. Před chvíličkou mm, jsem hovořil o tom, že s kolegium je nesmírně zaneprázdněné, každodenními aktivitami. Ovšem jedna z věcí, které jsme se věnovali nedávno, je potvrzení kolegia o tom, že jsme v podstatě obdrželi první žlutou kartu, která se týká mm, nařízení Monty 2 a budeme postupovat v souladu s evropským právem budeme samozřejmě zkoumat národní parlamenty a jejich stanoviska, která předložila znalecké posudky. A buď, to teda, buď ten návrh stáhneme, nebo to nějakým způsobem budeme upravovat, tak jak to vyžaduje smlouva. Vážení poslanci, poslankyně, vážený pane předsedo, to je slovo na úvod a nyní se těším na naši diskuzi. Děkuji. Danke. Viceprezident. Děkuji vám, pane místo předsedo. Eh, mám zde dlouhý seznam řečníků a jako první pan kolega Karim. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři a pane předsedo, děkuji vám za mm, tedy podrobnou a hloubkovou analýzu a e, já mm, bych e, chtěl říct, že vám mm, skutečně za to, za to děkujeme a že mm, je to také pro e, ve prospěch také občanů Evropské unie. Já bych tedy chtěl ještě trošku k tomu takový lesk toho, Eh, že nám záleží na tom, eh, jak eh, nebo co všechno musí absolvovat občané, zejména tedy malé střední podniky. Poněvadž oni v současné době čelí značným potížím a to všechno víme. Mě by zajímalo, jak postoupila komise vlastně v tom, aby dosáhla 25% snížení administrativní zátěže do roku 2012. A hm, možná, že eh, my jsme tady eh, dospěli k nějakému číslu 22%, dosud můžete nějak rozvést. A může komise potvrdit, že eh, příští programy v každém případě půjdou dál než jenom eh, na snižování objemu administrativy, že to bude také snižování objemu regulace. A možná by bylo dobré, eh, jestli by tedy eh, se mohla na to komise zaměřit sektorově, odvětvově, poněvadž to de facto tak to prohlašují šéfové státu. No a pokud se týče eh, dosavadních diskusí o jakémsi vyvažování eh, regulačním, případně eh, snižování regulace, omezování regulace. <clears throat> Nevím, ale myslím, že tady máme dvě závady. Netýká se to nové regulace, příkladem je směrnice o pracovní době, a určitě je to problém eh, takového pozlátka. Eh, to je problém, eh, který je počí v mnohých členských zemích. Já vím, že byste na to trošku narazil, ale mohla by komise otevřeněji říci, jak by měla fungovat tato regulační, abych tak řekl, toto regulační vyvažování A e, české země e, také e, občas mají tendenci dodávat ještě vlastní regulaci, jak dělá se něco pro to, aby tomu tak nebylo. A pokud se týče dopadu, tedy posouzení dopadů, tak je možné, že by komise schvalovala tyto Eh, tedy zveřejňování, zveřejňovala toto posouzení dopadu, navzdory tomu, že třeba eh, se na kolegium eh, komisařů neshodne na tom, co bylo takto nezávisle provedeno. Paní kolegyně Lichtenberger, ano, já vím, že vy jste byl velice kritický, že jste také vložil prste do rány, což je správně, to je také jeden z úkolů našeho parlamentu. Eh, pokud se týče mm, regulace, já tady chápu, že české země, které nerady šetří sami, tak eh, velice rádi vidí úspory na úrovni evropské země, pokud se týče administrativních nákladů. Když se podíváte třeba na eh, to, že výbor regionu si přibral nejvíce nových administrativních pracovníků a vůbec se nekritizuje, no tak to už je velmi nápadná věc. V první řadě mě jde ovšem eh, o to, že potřebujeme kvalitní personál. To je nezbytné, poněvadž samozřejmě na evropské úrovni eh, máme úplně jiné požadavky než na úrovni národní. Tady musíme také eh, čelit konfrontací mezi jednotlivými jednotlivými právními systémy a to není tak jednoduché. V radě nyní čelíme odporu. A tady eh, to vyjádřím opravdu eh, opravdu bez servítku. Jsou tam určité politicky motivované eh, postoje k zaměstnaneckému řádu. V prosinci vlastně dosávadní úprava končí, ale pokud nebudeme mít do té doby eh, novou úpravu, tak to je asi to nejhorší, co si dokážeme představit. Protože já si myslím, že taky nemá smysl nechat to na radě a nechat se postavit přes hotovou věc. Protože právě v této věci jsme se velice angažovali a pokusili jsme se sami nabídnout e, kvalitní variantu. Čili otázka zní, jak z tohoto dilematu ven, e, pokud se rada pustí konfrontačním kurzem. Pokud se týče smart regulation, vy jste řekl, že větší zapojení zainteresovaných stran je váš recept na řešení. Eh, nicméně my tady máme převahu biznesu v těchto stakeholderech a zároveň tedy máme převádění nákladů na veřejnou zprávu u státu Evropské unie. Eh, tam, eh, poněvadž eh, státní zpráva se nepovažuje za eh, zainteresovanou stranu. Čili hm, tady je třeba se ovšem velice silně postavit za zájmy také veřejného sektoru, protože například pokud z posouzení dopadů vyplyne, že podnik, když tedy bude moci zvýšit si to náš nákladů, třeba o megatraku, tak jim to zvýší zisk, ale to potom znamená mnohem větší eh, náklady pro veřejnou zprávu. Takže samozřejmě podnikům to prospívá, ale ničí to tedy veřejnou zprávu, čili eh, to je vlastně v té otázce zapojení zainteresovaných stran, tady by to chtělo trošičku ještě jednou zvážit. <clears throat> Teď, pokud se týče infringement eh, management, ano, to je součást smart regulation, ale prostě nejde jenom o management. V podstatě, když to řeknu jednoduché, e, jednoduše, tak jde o porušování a vyšetřování. Já musím říct, že já dostávám mnoho stížností v tom smyslu, že e, občan, když podá nějaký dokument, tak si tedy dostane sem mu potvrzení, že byl přijat tento dokument ale potom se měsíce nic neděje, eh, občan neví, jestli to někdo řeší nebo neřeší, jak to řeší. A dále eh, jsou to vlastně eh, občané, kteří jsou také, na které vyvíjen tvrdý tlak za to, že si stěžují. To je problém na národní úrovni. Možná, že toto jsou věci, které jsou trošičku eh, příjemnější pro komisi a členské země, ale pro občany, eh, kteří by potřebovali hm, jakési včasné varování, tak to opravdu není, není uspokojivé a tady by to chtělo skutečně daleko lepší transparentnost, poněvadž když eh, se z těch měsíců stane půl rok po té, co, nebo od té doby, co podali nějaký dokument. A pak eh, navíc ještě jsou vystavováni nějakému tlaku ze strany regionálních nebo národních úřadů, tak to znamená, že jsme tady jaksi nedosáhli ničeho. To jsou vlastně ty eh, systémy včasného varování, které ukazují, že v procedurálních otázkách je třeba skutečně něco změnit, anebo prostě eh, je tady jakási snaha obcházet eh, evropské úpravy. Čili já mm, myslím, že je třeba, abychom v zájmu občanů byli aktivní, poněvadž tady jde o důvěryhodnost Evropské unie vůči občanům. A já jsem přesvědčená, že tady to volá po dalším kroku. My sice s českými zeměmi můžeme si popíjet kafíčko, dobře, ale na druhé straně, pokud eh, necháme na dešti stát občany, kteří už tak nám moc nevěří, no tak to bude ještě horší. Na no pokud se týče administrativního eh, zákona na evropské úrovni. Já si myslím, že takový nějaký etický kodex nestačí. Nejde prostě o to, abychom lidem řekli, eh, chovejte se slušně, chovejte se příjemně. To by snad mělo být eh, sou, eh, samozřejmost. Ale podstatné je, abychom měli procedurální prováděcí předpisy, tak aby bylo možné se také opírat o právní prostředky, aby bylo možné eh, opravdu tím eh, nějakým právním způsobem se bránit. Čili prostě potřebovali bychom opravdu mít něco pevnějšího, než je pouze etický kodex. To, jak jste eh, říkal, principů veřejné zprávy, no tak dobře, upřímně řečeno, administrativy, tedy prostě eh, jak národní, tak ty evropské, tak samozřejmě můžeme od nich žádat, aby eh, o tom věděli, ale v podstatě jde o to, aby eh, existovaly ve všech oblastech také transparentní postupy. Tady skutečně je třeba stanovit určité normy, aby to bylo vypočítatelné a předvídatelné. Děkuji vám. Děkuji, pan kolega Berlingové.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 kterou koordinuji právě pro koordinaci a uplatňování evropského práva. A takto, takto jsme tedy postupovali. Odpracovali jsme asi rok, rok a půl a potom jsme přijali určitý první směr v rámci toho parlamentního výboru a potom jsme zorganizovali workshop o smart regulation právě a o správním právu Evropské unie. Tak, aby Evropská unie byla přístupnější pro občany. A nyní připravujeme zprávu z vlastní iniciativy, kterou předložíme na plenárním zasedání o evropském správním právu. věnujeme zvláštní, pozor, zvláštní pozornost a správním procesům. To je takové obecnější téma. To je vlastně způsob, jak jsou ty, jak se ty správní eh, postupy propojují a neorganickým způsobem. Bylo také Evropa vlastně se rozšiřovala, postupem let a postupně řešila problémy, které se vynořovaly v rámci zprávy. Tím, že musela řešit situaci mm, i problémy pracovníků, bylo to zveřejněno, eh, zdůrazněno ve zprávě, o které jste se zde zmínil. A souhlasím s tím, co jste řekl, že naše kolegyně, stejně jako komise, odvedly vynikající práci. Jedná se zde o růst který vlastně prokázal své silné stránky, ale také slabé stránky. Udělali jsme krok kupředu, ale nevím, jestli je to dostatečné. Můžeme vám říci, že v té zprávě z vlastní iniciativy, pokud bude schválena naším parlamentem, navrhneme vytvoření určitého obecného pravidla ohledně právních postupů. Neznamená to, že bychom chtěli nahradit eh, nějaký rů, růst v jednotlivých odvětvích. Ne, ne, nebude to nic, eh, co by bylo příliš organického, abych tak řekl. Ale jsme, prožíváme určitý historický okamžik Evropské unie. Prožíváme největší hospodářskou krizi, kterou eh, Evropská unie zažila. A vš- víme, že v průběhu krize můžeme udělat věci, které nemůžeme udělat v jiném období. A musíme udělat věci, které nelze učinit v jiném běžném období. Takže dnes si uvědomuje, že první nutnost je chránit občany chránit občany vůči evropské správě, administrativě. A to je vlastně to, co je zapracováno v textu, který připravujeme, který by a mělo by to potom být převzato do obecného pravidla o správních postupech. Chránit občany. Postupovat tak, aby se skutečně cítili evropskými občany a ne pouze občany jednotlivých států. Potom je zde další věc, pane předsedo, a to je postup integrace Evropy, no, evropské zprávy na území Evropy, abychom vlastně překonali tuto velmi propad, propast mezi neexistencí společné ekonomické politiky, což vede k obrovskému dramatu v Evropě, dramatu eura zejména, tak musíme se zaměřit nejen na obecnou zprávu, ne učinit z Evropy subjekt, který poskytuje služby, přijímá eh, peníze z jednotlivých států, protože Kolegyně Eva Lichtenberg se o tom také zmínila ve svém příspěvku. A je to skutečně musíme skutečně působit jako stimulace v rámci Evropy. A dnes cítíme, že tady častá opozice mezi parlamentem na straně jedné a radě, radou na straně druhé vede k tomu, že jsou zde ještě určité nedostatky v oblasti integrace. Potřebujeme více Evrop, lepší evropskou zprávu a to je možná jeden z důvodů, proč jsme byli zdrženliví a proč jsme se zabývali tím problémem zaměstnanců příliš pozdě. Je to, jako bychom řekli, že není evropská zpráva, evropská administrativa, ale ano, ona je, to je potřeba Evropy, evropského území. Nejen proti nebo vůči administrativám, zprávám jednotlivých států, ale z, rám, v určit, z určitého nadnárodního hlediska. Odborníci v této oblasti by nikdy nesouhlasili s administrativou nebo se zprávou, která by nebyla státní nebo národní, ale to, co se děje, je další zázrak Evropy. A je skutečně potřeba aby byly zdůrazněny ty speciální, specifické vlastnosti tady tohoto. A vy sám jste hovořil o kontrole dopadu, o problémech zjednodušování, o problémech fungování také. A toto vše se vlastně objevilo v tom, co jste říkal. Ale já bych možná byl rád, kdybychom projevili více odvahy při těch definicích a při prohlubování integrace. V oblasti evropské spravedlnosti jsme pokročili ku předu a náš výbor zpracovává v oblasti občanského práva například. Pracujeme na tom, vidíme, jak přeshraniční občanské právo je stále více součástí našeho každodenního života. To je vlastně potřeba. Eh, občané to potřebují ve svém každodenním životě a je potřeba, aby občané vnímali vztah s těmi, kteří zpracovávají tuto zprávu. Je to, jde to nad rámec stokholmského programu. A zde je potřeba, aby tomu odpovídala administrativa zpráva. Myslím si, že bychom měli projevit více odvahy, řekl bych, pane místo předsedo. A na závěr bych si dovolil ještě takovou úvahu. Budeme, budeme pracovat na zprávě z vlastní iniciativy. Doufám, že se nám podaří ji dokončit a že bude odhlasována téměř jednomyslně a domnívali jsme se, že by měla být také iniciativa komise, protože smlouva nám dnes poskytuje tuto možnost. A byl bych rád, kdybyste tomu věnovali obzvláštní pozornost, aby zde existovala vždy dobrá koordinace mezi parlamentem a komisí. Děkuji. Další řečník. Ja, Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre ausführlichen... Ano, pane komisaři, děkuji za obšírné úvahy, co se co se týká správní, ehm, také jsme pracovali v rámci pracovní skupiny a zjistili jsme, že i co se týká těchto regulovaných oblastí, kartely, hospodářská soutěže, jsou zde ještě určité slabiny, určité mezery, takže bychom rádi také měli určité rady, jakým způsobem budeme postupovat. A zde skutečně se připojuji k paní Licht Lichtenberger, určitý ten etický kodex nebo seznam principů není uspokojivý. A zde bych se chtěla komise zeptat, zda již má nějaký časový harmonogram nebo kdy si myslíte, že by takovýto zákon, eh, takovýto správní právo mohl vstoupit v platnost, za kolik let? A druhá otázka, jaký odpor je ze strany členských států, které určitě se již k tomu také vyslovily. A potom moje, moje druhé téma se týká té žluté karty. Já jsem zastánkyní principu subsidiarity a jsem ráda, že tedy poprvé to takto zafungovalo. I když s tím tématem nejsem příliš spokojená, myslím si, že bychom opravdu toto měli hloubkově zkoumat. Co se týká veřejnosti, tak se také zabývá tímto tématem v jednotlivých státech. Myslím si, že komise by možná měla eh, zveřejnit nějaké obšírnější, jasnější stanovisko, vyjádřit se eh, k tomu, zda se již dá vysledovat nějaká tendence, nějaký hlavní směr, jak bychom měli pokračovat, v jakém směru tedy by mělo být přijato rozhodnutí. A třetí téma, ty sankce, o kterých jste hovořil, pro státy, které tu směrnici neuplatňují, neuplat, neprosadili včas. To je samozřejmě správné z německého hlediska. Chtěla říci, že to je samozřejmě potřeba vzít také v úvahu eh, legislativu jednotlivých národních států, Samozřejmě, co se týká úspor, s tím nikdo, z toho nikdo není příliš šťastný. Je zde poměrně velký odpor v některých členských státech. Možná by se neměla tedy zpracovávat směrnice, o které všichni ví, že v podstatě se bude muset brzy zase přepracovat, ale možná tedy bychom měli spíše se zaměřit na takovou směrnici, která by toto stanovila jednoznačněji. Děkuji. Děkuji, kolega Cvěvka. Děkuji bardzo, panie przewodniczący, děkuji, panie komisarzu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Velmi stručně, poněvadž eh, máme málo času. Eh, chtěl bych eh, navázat na tu dobrou zprávu, kterou jste nám řekl, že tedy se podařilo snížit náklady fungování více, než se žádalo. Ale zároveň mě to připomíná rozhovor, který jsme vedli, když jsme se eh, zabývali přípravou na nová, nový zaměstnanecký řád. Že eh, prostě jedna věc je šetření, ale druhá věc je, musíme mít také kvalitu na eh, mysli. A hm, prostě kvalita personálu je zárukou kvality fungování Eh, evropské instituci a to má skutečně kolosální vliv eh, na to, o čemž tady eh, říkali kolegové a já to nebudu, já to nebudu komentovat. A další věc, ta žlutá karta, komise, tedy kolegium komisařů se nad tím může trošku nad tím usmívat, ale já bych řekl takto, eh, národní parlamenty jsou skutečně docela citlivé, pokud se týče eh, eh, dodržování těchto principů a to je vlastně věc, která spadá do pravomoce našeho výboru, takže já si myslím, že tady bychom mohli dohromady se nad tím zamyslet. Možná by nás zajímalo, jaké jsou přesně vaše záměry a v jakém časovém horizontu. Děkuji vám, pane kolego Svivko, a ještě na závěr pan kolega Gargány a poté pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Když jsem poslouchal příspěvek pana komisaře, který je samozřejmě velice důležitý, zásadní, z politických, kvůli politickým otázkám, Takže tak jsem si říkal, ne, nebo napadla mě taková věc týkající se rozvoje dalšího vývoje práva. V podstatě má to dopad na správní právo jednotlivých členských států, to znamená určitá interakce mezi evropským správním právem a správním právem jednotlivých národních států které je tedy tím evropským právem ovlivňováno na třech úrovních. To, jsou, to je evropská legislativa, potom je, je zde judikatura Evropského soudního dvora, která samozřejmě nepřímo ovlivňuje správní právo a potom je to schvalování eh, evropských eh, norem, evropských předpisů eh, v jednotlivými státy. Dnes správní, správní právo se rozvíjí samozřejmě ve, pra, rozvíjí se jako správní právo, které upravuje právo Evropské unie a vlastně jako celý proces harmonizace, slaďování právních předpisů, právních norem mezi tedy evropskou legislativou a jednotlivými státy. Judikatura Evropského soudního dvora hraje v tomto rozhodující úlohu. A počet sekundárních zákonů zaznamenal také eh, exponenciální rozvoj v posledních letech. A to mě vede k tomu, abychom tento, eh, tuto debatu trošku rozšířili. V podstatě navázal bych na to, co řekl pan Berlinger, protože myslím si, že skutečně musíme řešit stávající situaci. Abychom v Evropě měli politiku, která také nasměruje legislativu v měnové oblasti a měnovou politiku, tak k tomu potřebujeme, aby právo Evropské unie hrálo, mělo svou specifickou funkci, ať už to nazveme harmonizace, ať už to nazveme možnost, aby Evropa našla určitou rovnováhu mezi suverenitou jednotlivých států a mezi evropskou úrovní. Myslím si, že správní právo v podstatě je důležité k tomu, abychom dosáhli skutečně harmonizované zprávy s rozvojovými procesy, které nám umožní překonat tuto, toto období určité slepé uličky. Myslím si, že ta zpráva, která se připravuje, a patří to také k vašim úkolům. A myslím si, že náš kolega Bedlinger správně zdůraznil tuto problematiku. Myslím si, že základní, zásadní bod musí vést k tomu, aby byla zdůrazněna nová role Evropské unie. V podstatě zejména další aspekty, které uvádíte ve, vašem, ve vaší zprávě, musí vést k tomuto prohloubení, tak aby skutečně to byl kvalitní základ a aby eh, mohlo hrát skutečně efektivní politickou roli. Děkuji mnohokrát. Thank, thank you very much. Um... Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na otázky v pořadí, ve kterém byly položeny. Děkuji panu Karemové za všechny poznámky, připomínky, nápady. Máte pravdu. Malé a středně velké podniky ještě pořád nenahlíží na vnitřní trh, tak jak by měli. To poslední číslo, které jsem viděla, hovoří o tom, že pouze 2% malých a středně velkých podniků jsou zapojeny do přezahraničního obchodování. A často to je právě ten obchodní Eh, počin, který je, řekněme, velice hm, blízko, hned za hranicí, nemusí se vůbec eh, obchodovat s nějakou třetí zemí. Často je to samozřejmě administrativní zátěž, jazykové přepážky, jak obtížné to bude, kdybych se zapojil do nějaké obchodní aktivity na velkou vzdálenost, pokud jsem malým podnikem a tak dále. Ovšem my víme, že právě toto je hnací síla evropské ekonomiky, právě tyto podniky, proto bychom měli uvažovat o možnosti zjednodušení těchto postupů a všech možností, které interní trh nabízí těmto podnikům. Proto připravujeme návrh jednotného daňového režimu pro malé a středně velké podniky nebo jedno smluvní právo, které by se využívalo v celé EU pro malé a středně velké podniky. Toto jsou nápady, se kterými přichází Evropská komise, ovšem diskuze s členskými státy v tomto ohledu nejsou jednoduché. Jsem si ovšem jistý, že toto je správná cesta. Předtáte se, jak zredukujeme, nebo jak se nám daří ten závazek 25% zredukování zátěže, administrativní zátěže, že to překročí, dokonce už jsme na úrovni 3%. Navrhli jsme změny v rámci legislativy, která by měla snížit eh, v celé EU tuto zátěž na, o 33%. To je návrh. Nyní to mají na stole eh, tvůrci legislativy, něco z toho má eh, Evropský parlament, něco z toho rada, musí to být schváleno zákonodárci a to, co je důležité, přesně jak jste se zmínil, jak poté členské státy využijí této možnosti zjednodušené legislativy, jakým způsobem ji budou transponovat na národní úrovni. A zároveň, jak zamezí členské státy tomu, co je často obtížnou praxí a škodlivou praxí, to znamená toho přidávání legislativy na národní úrovni. My řekněme, to můžeme propojit s nějakými závazky v oblasti transpozice, často to členské státy dělají, ovšem často mají členské státy pocit, že ten návrh, který přichází členské z evropské úrovně, by měli ještě zkomplikovat a poté má člověk pocit, že naše legislativa je komplikovaná, zátěžová, že v podstatě to nepodporuje podnikové aktivity, podnikatelské aktivity, naopak, že je jaksi dusí za posledních několik měsíců jsem viděl obrovskou změnu v tom, jak komunikují členské státy mezi sebou. Já zastupuji komisi na Radě pro obecné záležitosti, která připravuje agendu a diskuzi každé Evropské rady. Mezi členskými státy zde panuje jasný pocit to, touhy po přesnosti, po konkrétnosti. Ovšem u některých členských států nemůžeme využívat výhody jednotného trhu. Podívejte se, jak dlouho nám trvalo implementovat směrnici o službách nebo vůbec legislativa o patentech, kterou připravujeme posledních více než 30 let. A takových příkladů je spousta. Proto podporuji iniciativy jednak ze strany pana Parosa i pana Van Rompoje, tak abychom byli konkrétnější, pokud jde o to pranířování jednotlivých zemí, které jsou pozadu, které neimplementují. Protože právě proto nemůžeme využívat plný potenciál vnitřního trhu. První výsledky tohoto přístupu budete mít možnost zaznamenat už v červnu letošního roku. Čili my na komisi jsme opravdu připraveni k této konkrétnější činnosti, preciznější činnosti, to znamená poukázat na ty země, kde ta implementace a transpozice je nejpomalejší. Pokud jde o kvalitu legislativy, analýzu dopadu, já bych řekl, že my se snažíme zlepšovat kvalitu, samozřejmě. To sice funguje docela dobře, ovšem jsem si vědom toho, že neexistuje ideální situace, že na tom musíme pracovat neustále, inkorporovat do toho nové metody, nové postupy, nejlepší postupy, snažit se o maximální transparentnost v tomto ohledu. Co děláme v současné době? Každý návrh legislativy je doprovázen analýzou dopadu. Snažíme se reagovat na požadavky Evropského parlamentu i národních parlamentů. Tato analýza dopadu je údajně příliš dlouhá, obtížná, komplikovaná, proto tam máme takové stručné odůvodnění, ne delší deseti stránek, které se snažíme k tomu připojit ve všech jazykových mutacích, tak aby jsme se podělili o závěry analýzy dopadu s Evropským parlamentem i národními parlamenty. Jsme potěšeni i tou skutečností, že Evropský parlament vytvořil rovněž tuto možnost analýzy dopadu, protože jeden prvek, který nám chyběl v minulosti, byla analýza dopadu u celkové. Bylo to, že jsme měli celkovou analýzu dopadu návrhu komise, ovšem ne jednotlivých eh, menších návrhů, které byly předloženy v průběhu legislativního procesu z Evropského parlamentu či rady. A tato nová kapacita Evropského parlamentu v tomto ohledu podle mě bude velikým přínosem. Paní Lichtenberger, děkuji za vaše připomínky ohledně zaměstnanců. V rozprávě s členskými státy to není jednoduchá otázka. Musím neustále opakovat to, že 94 93% rozpočtu se dostává z pět eh, členským státům v rámci programu a méně než 6 se věnuje na zprávu či administrativa, že prostě ty miliardy nemůžeme jaksi vytěžit z takového malého rozpočtu, že prostě nemůžeme z toho dostat víc, protože to, než jsem navrhovala, protože to už by mohlo mít negativní dopad na schopnost Evropské unie, aby mm, rekrutovala ty nejlepší specialisty. My je potřebujeme, protože naše administrativa je v podstatě smá malá, když porovnáme velikost komise, je to v podstatě třikrát menší než jedno oddělení Velké Británie. 99 tisíc lidí tam pracuje a my prostě Eh, poskytujeme služby půlce miliardy lidí v 23 jazycích, komunikujeme v multijazykovém prostředí, potřebujeme dostatečnou kvalitu a tento argument snad nakonec vítězí. Všichni členské státy souhlasí s tím, že potřebujeme dobrou zprávu, potřebujeme ty nejkvalitnější lidi, kteří budou pracovat pro naše instituce. Jenom upřesnění Zaměstnanecký řád by se aplikoval, i pokud bychom se do konce roku nedohodli na návrhu komise. Ovšem to, co by nebylo funkční, by byla ta metoda platu. Pokud nebude mít tu, tu, tu, ty platy k dispozici, tak nebude mít tu speciální daně, která by byla asi 6 a já si myslím, že to snad bude dostatečně motivační pro členské státy, aby nalezly dohody a zamezily obtížné rozpravě, která by nás čekala začátkem příštího roku. No, mám že i ty argumenty komise v tom, že potřebujeme mít zaměstnanecký řád, metodu výpočtu platů, je to součást toho velkého argumentu. Potřebujeme dohodu o MFF na konci tohoto roku, protože pak už budeme mít pouze jeden rok na práci s vámi i s radou a všechny legislativní návrhy, které poté budeme potřebovat pro implementaci MFF 1. ledna 2014. Prostě potřebujeme proto dosáhnout dohody do konce letošního roku, ale zároveň politickou vůli a politické odhodlání na radě dosáhnout této dohody a to kvalitní dohody. Pokud je o složení těch skupin zúčastněných stran, potřebujeme samozřejmě vyvážené zastoupení, s tím všichni souhlasíme. Jistě, záleží na tom, s kým hovoříme. Vždy můžete mít pocit, že někdo je nedostatečně zastoupený, někdo příliš a tak dále. Ovšem, je důležité zachovat vyrovnané zastoupení, protože pouze tímto případem budeme mít i dostatečně vyrovnané výsledky z těchto fór. Máme dobré výsledky s zapojením občanů, veřejná fóra, národní parlamenty. Budeme v tomto nástroji samozřejmě pokračovat a v jeho využití. Dlouhodobý dialog probíhal s paní Lichtenbergerovou ohledně jejich obav, práva občanů, pokud jde o porušování pravidel. Zde se snažíme maximálně v rámci omezení, které se aplikují ze strany Evropského soudního dvora, pokračovat. Komunikujeme s občany častěji, informujeme je o registraci jejich stížnosti, o všech důležitých krocích, které byly přijaty v jejich případě a když máme to odůvodněné stanovisko k dispozici, to je zveřejněné, informujeme média, dokonce jsme navrhli možnost, pokud by skutečně došlo k nějakým spožděním a několika stížnostem, komise by byla ochotná přistoupit i k organizování schůzek s těmito občany, aby je lépe informovala o celém postupu. Několik poslanců se zmínilo o správním právu. Pan Gargány, pan Karim, pan Bellinger, paní Tejn. To, co by mělo pro nás být zásadním principem, je snaha hledat nejlepší řešení pro nejlepší metody, pro ten nejlepší možný přístup tak abychom byli skutečně co možná nejúčinnější v naší práci. Naše celková efektivita by měla být hlavní nití, kterou sledujeme, protože spolupracujeme i s tou pracovní skupinou, která analyzuje tuto problematiku. A ty výsledky jsou občas abstraktní s ohledem na některé konkrétní návrhy, protože je to založené, řekněme, na ideální situaci, ideálním právu. Ovšem u konkrétní problematiky prostřednictvím specifických nástrojů se, by se nám povedlo dosáhnout lepších výsledků. Bez ohledu na to by hráč zúraznil naši připravenou spolupracovat s vámi konkrétně, úzce a snažit se v těch případech, kde je potřeba pro administrativní právo pro naše instituce postupovat, ovšem my si to zatím nemyslíme, i když jsme otevření, nechceme zatím ještě zavírat dveře a jsme ochotni spolupracovat s vámi na nejúčinnějším postupu. Pane Gargány, pane Berlingere, souhlasím s vámi v tom, že bychom ano měli udělat ještě více. Mnoho z vás se zúčastnilo diskuze o ústavní smlouvě, o Lisabonské smlouvě. Jistě si pamatujete o, na všechny ty snahy udělat více. Lisabon ovšem byl limitem v té době a to, co jsme viděli v posledních dvou letech, je to, že finanční trhy posunuli evropskou integraci směrem před a urychlili více, než by si jakýkoliv politik před dvěma roky myslel. My v podstatě máme pocit, že jsme jakousi ekonomickou vládou Evropské unie v současné době. To je pocit, který převládá na komisi a dokument který jsme přijali, označuje nejenom ty názory Evropské komise o tom, co by měly být hlavní směry pro lepší ekonomické řízení každého členského státu, ale zároveň to zahrnuje naše stanoviska k evropským aktivitám na evropské úrovni. Je tam důležitá část, která se dotýká našich vizí, toho, jak skompletovat Evropskou unii, jak skompletovat hospodářskou a monetární měnovou unii v EU. Založili jsme to na nové hospodářské zprávy a řízení, kterou jsme společně vytvořili, která představuje mm, provozní, operační nástroj, šesti balíček a tak dále. Ovšem bude doplněna novými stavebními bloky, které prodiskutujeme na Černové radě a my to považujeme za důležité, například vytvoření bankovní unie nebo nějaké záruky vkladů na evropské úrovni nebo diskuze ohledně eurobondů. To prostě zjistili jsme, že zde máme různé názory na straně členských států, aby to mělo být východisko nebo spíše závěrečný bod Ovšem nemůžeme říct, že je nepotřebujeme. My sdílíme tuto měnu, sdílíme trhy, sdílíme ekonomiku, proto potřebujeme mít tyto nástroje k dispozici. Nejde o otázku zda, to potřebujeme, ale kdy to zavedeme. Proto vyžadujeme politickou diskusi o tom, jak pokračovat, jak reagovat na citlivou stávající situaci, krizi, tím, že bychom vytvořili skutečnou hospodářskou a měnovou unii a zároveň silnější politickou unii. Pani Tajn a žlutá karta. Zde musíme hovořit jasně, toto je legislativní půda, proto se musíme velice přesně chovat ke smlouvě. To, co jsme přijali, je rozhodnutí o tom, že ta žlutá karta byla předložena Evropské komisi. Máme zde 19 hlasů z poslaneckých sněmoven národních parlamentů, čili ten práh byl překročen pro spuštění tohoto postupu a nyní máme před sebou tři možnosti založené na smlouvě. Buď vysvětlíme nebo to pozměníme, nebo to stáhneme. Potřebujeme detailní analýzu té kritiky, zásadních kritických bodů, se kterými přišly národní parlamenty a po analýze těchto připomínek národních parlamentů rozhodneme o dalším postupu. Nebudeme čekat léta, o tom vás si ujistit. My jsme si vědomí toho, že je to důležitá věc, ke které došlo. Poprvé tento mechanismus kontroly subsidiarity byl plně spuštěn do provozu a my budeme reagovat na tuto žlutou kartu. Co možná nejdříve. Pane živko, máte pravdu? Národní parlamenty jsou čím dál tím aktivnější v evropských záležitostech. Mě osobně to těší, protože díky politickému dialogu s národními parlamenty obdrželi jsme více než 2000 stanovisek a díky tomu mechanismu kontroly subsidiarity máme asi 170 těchto stanovisek, čili vidíte, jak se ty národní parlamenty čím dál tím více zapojují do celé problematiky. Toto je velice vítaný rozvoj. My prostě chceme, aby národní parlamenty si byly vědomí toho, co se děje na evropské úrovni. Protože volby do Evropského parlamentu měly by založeny na evropských tématech, nenárodních a zapojení národních parlamentů do evropského rozhodování by nám mohlo pomoci i s transpozicí, s bojem proti tomu přidávání, takzvanému gold plating na národní úrovni. To je <clears throat> pro nás všechny důležité. Pane Karkány, myslím, že jsem reagoval na vaši poznámku, když jsem hovořil o ekonomické zprávě a řízení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane místopředsedo komise. Eh, děkuji vám za tuto velice intenzivní, obsažnou debatu a my se určitě uvidíme ještě při dalších příležitostech a určitě tedy budeme mít ještě mnoho příležitostí také s radou a také s vámi, s vámi jednat. Takže děkuji vám. A nyní eh, bod číslo 14 a to se týká akty, o které budeme zítra hlasovat. Jedna frakce nyní požádala, aby eh, zde byla prohlášení frakcí. A já si myslím, že <clears throat> by to také mělo význam. A že by to mělo význam přehodit na zítra před tím hlasováním. Takže každá frakce, která si bude přát, bude moci eh, prohlásit, vydat prohlášení. Souhlasíme s tím takhle? Tak eh, já si myslím, že eh, to eh, je, myslím, že docela dobrý rámec pro takovéto zasedání. A já myslím, že je důležité také pro občany, kteří nám naslouchají, že tady je skutečně ten web streaming. Je, čili já myslím, že by bylo dobré, aby ti, kteří chtějí aby k tomu tedy eh, něco eh, mohli říci, ale poněvadž to máme na programu, bylo by dobré, kdybychom to i teď eh, o tom hovořili. Dobře, ale my to, můžeme, my to máme také zítra na programu a také to tam může zaznít. Ale samozřejmě, pokud chcete svůj statement prohlásit už teď, tak samozřejmě můžete už teď to problém. Tak já musím říct, že já jsem já to vnímám jako důležitá eh, věc, poněvadž eh, jsem měla spoustu dotazů po minulém zasedání. A já nevím, jestli tady zítra budu nebo nebudu. Takže pane předsedo, kolegové, liberální skupina již před nějakým časem na tiskové konferenci v parlamentu eh, prezentovala svoji stanovisko a byl tam předseda naší skupiny a byli tam zpravodajové a stínový zpravodaj za naši skupinu. Naše pozice je velice jasná a jednoduchá. My věříme, že je nutné chránit duševní vlastnost, vlastnictví v 21. století. To je pro nás eh, naprosto klíčová záležitost a my jsme odhodláni je bránit, eh, zejména proto, že eh, žijeme v digitálním věku. Toto musí být provedeno na mezinárodní úrovni. Nicméně docházíme k závěru, že akta není tím správným instrumentem, které, který totiž neochrání dostatečně duševní vlastnictví. Je jasné eh, už ze způsobu, eh, jakým byla dojednávána akta, eh, je jasné, že nenapomohla posílení důvěry občanů v českých zemích, ani nenapomáhá cílům a způsobům, jak tomu dospět. Občané nebyli zahnuti do tohoto vyjednávání, nebyl tam dostatek garancí pro ochranu základních práv a to vše vedlo k situaci, v níž se nyní nacházíme, což je politování dne. Členové tohoto výboru eh, za eh, ALDE, za liberální strany, budou hlasovat eh, ne a abych to vyjasnila, ne, to není ne ochraně duševního vlastnictví. Nikoli toto je ne k této konkrétní dohodě. A my doufáme, že práce na sérii odvětvových dohod může a musí začít co nejdříve. My samozřejmě si uvědomujeme, eh, jaké výzvy eh, tato situace znamená, ale chceme na tom pracovat. Takže s tím do naše dne znamená, že očekáváme, že v příštích dnech eh, nastane nový přístup k věci a bude se rychle jednat. Já bych chtěla říct ještě několik slov k minulému zasedání, kdy jsme žádali odložení hlasování. V tiskovém prohlášení jsem si všimla, že následně někteří kolegové si nebyli jisti, zda Alde a já osobně jsme podpořili tento odklad. Podle mě to všem bylo zcela jasné. V duchu dobré spolupráce mezi politickými stranami a jelikož někteří kolegové žádalo o více času, aby mohli proskoumat nové informace, zejména ze strany EDPS. Já jsem chtěla být, eh, chtěl, chtěla jsem eh, být velkorysá, jelikož ovšem toto eh, případné odložení neoby neohorozilo hlasování v hlavním výboru, tak jsme nebyli proti. My jsme prostě nabídli další možnost pro reflexy. Nicméně pozice ALDE byla jasná už na předchozím zasedání a stále se nezměnila. Čili toto je prohlášení, eh, která jsem chtěla, aby zaznělo, aby byly vyjasněny veškeré nejasnosti ze strany kolegů. Děkuji vám. Děkuji. Já bych ještě upozornil na dopis pana komisaře de Guchta, který nám zaslal jako odpověď na, naši, na náš dopis eh, právě pan komisař. Eh, děkuji. Eh, není, není tedy tajemstvím, že třeba zelení a další strany byly proti této dohodě. Paní Wikström to o tom de facto o tom de facto podala zprávu nyní. Já bych ovšem chtěl se e, zastavit u e, tohoto návrhu stanoviska, o kterém budeme hlasovat zítra. E, mnoho právních odborníků kritizuje akta odborníků z různých škol a zaznívá mnoho pochyb o s e, kompatibilitou akty a ochrany základnických práv. Jsou to většinou nezávislí právníci a konec konců i komise e, de facto naslouchala e, tomuto, tém, této kritice a rozhodla se požádat o stanovisko Evropský soudní dvůr. Samozřejmě je to otázka také času, ale už to bylo tedy zapsáno soudnímu dvoru a teď musíme počkat, jak to dopadne. My eh, samozřejmě, ačkoliv nemáme dosud stanovisko soudního dvora, můžeme z politických eh, důvodů prostě co si rozhodnout, i když později se to možná ukáže, že to bude třeba eh, změnit. Ale bohužel tady komise od, už se za to postavila původně tedy aspoň a myslím, že by bylo e, tedy e, zvláštní, kdybychom my e, schlouhlasili s aktou ještě předtím, než budou ty nejasnosti vyjasněny Evropským soudním dvorem. To bylo skutečně zvláštní. Já tedy zítra budu hlasovat proti a já pozbuzuji tak další kolegy z tohoto výboru, aby hlasovali stejně jako já proti. Děkuji. Pan kolega Berlinger a potom paní Geringer. A nome del Gruppo Socialista Democratico. Jménem sociálně demokratické frakce jsem se vlastně již vyjádřil k této otázce. Takže výbor zná názor a orientaci naší frakce. Nicméně bych rád zopakoval některé body které se mi zdají zvláště důležité. Jsou zde dvě takové předpodmínky nebo jasné předpoklady. Za prvé, naše frakce už samotnou svou podstatou a ze své historie obhajuje práci, ať už je její, jakýkoliv její typ, takže nám leží na srdci myšlenka spravedlivé odměny za pro člověka, který odvádí práci. A máme konkrétní zájem na tom, protože to patří ke geopolitické situaci v Evropě, musíme obhajovat a chránit mimo jiné duševní práci. To vlastně také přispívá živý eh, politic, politiku, kterou provádíme. A takže Toto se ta, ta dohoda, tak jak je navržena, se netýká těchto aspektů. Dnes vlastně se světem internetu, s šířením sítí, rozvojem sociálních sítí se vztah k práci nebo pracovní poměr mění. A je to vlastně ten poměr o tom, jak bych to řekl, není to přesný pojem mezi spotřebitelem a tím výrobcem nebo tím poskytovatelem a zejména byly vytvořeny nové podmínky. Revoluční podmínky, dalo by se říci, pokud se týká o přístup ke kultuře a k umění, které jsme si ani nedokázali představit před 20, 30, natož 50 lety. A to je skutečně základní věc, nejen jako základní právo na přístup ke kultuře, o kterém se hovořilo v mnoha konsultacích, ale vlastně také jako rozvoj občanské společnosti. A vlastně tyto dvě věci vytvářejí novinku nebo novou věc, kde vlastně kultura a právo na duševní, na ochranu duševního vlastnictví, které jsme zdědili a které se v posledních letech mění, již zastaralo. Nepo, nějak nemohu najít ten správný pojem. A ne, nedaří se mi vysvětlit, že ten přístup k problému duševního vlastnictví není dnes stejný jako ten, který je zakotven v mnoha legislativních eh, aktech kvůli právě těmto radikálním změnám, které proběhly. A pokud nebudeme řešit tento problém odvážně, tak eh, budeme čelit, se dostaneme do slepé uličky, o které jsem již hovořil dnes ráno, kde budou vlastně dvě, dva typy statků zboží, které budou v protikladu. A my si musíme najít mezi nimi rovnováhu. Nemůžeme si vybrat jedno nebo druhé. Musíme mezi nimi najít tu zlatou střední cestu, tu vyváženost. A otázka platnosti akta, to není právní otázka. Není to otázka, která se týká rele, relevantnosti nebo nerelevantnosti způsobu, jakým byla zpracována mezinárodní dohoda, ale je to velmi politická otázka. Dohoda akta spustila ve světě, vyvolala obrovskou reakci veřejného mínění a to jde nad rámec samotného problému a vyjadř, lidé vyjadřují hluboké znepokojení. A to i na základě nepřesných informací. Souhlasím s tím, že tam došlo k určitému zmatení pojmu, ale je to skutečný, reálný problém, který zde vyvstává. A musíme brát v úvahu, že to vyvolalo obrovskou reakci ze strany různých skupin. Někteří reagovali jinak než jiní. Ta, ta reakce jde z Evropy, z Asie, z Ameriky. Takže co vyjadřuje tuto velice živou reakci, ať už je nebo není odůvodněna? Vlastně ta obava, že revoluce vyvolaná internetem by mohla vlastně působit negativně. Tak politická instituce jako parlament nemůže vlastně nebrat v úvahu tyto emoce mu, musí vlastně zohledňovat tuto politickou skutečnost. Takže akta to byla velká politická chyba. A proto požadujeme, ne, abychom na tom nepokračovali, pokud je to tady považováno za omyl, za politickou chybu. Jak zde bylo řečeno, tak vlastně eh, určitým způsobem jsme se zřekli tvůrčí představivosti a spíše se chceme vracet k tradičnímu modelu. Ale přitom zde musíme také zohledňovat nový ekonomický model duševního vlastnictví. Ten, je to ten nový ekonomický model, nikoliv pouze právní model. A tento jev, tento prostý jev, tato skutečnost, to vlastně samozřejmě vyvolává také souvisí s piráctvím. A já Vidím, že kolega zaznamenal úspěch v nedávných německých volbách, ale toto všechno to není nějaká představivost, nějaké fantazie. Ne, to je skutečnost, které musíme čelit, kterou prožíváme. Myslím si, že toto vypovídá o všem. Děkuji. Nyní máme na seznamu další řečníky. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já se nebudu vracet k podstatě dohody akta, už jsem o tom hodně hovořila, hodně jsem se vyslovovala pro akta, takže otázka je pro mě vyřešena, ale chtěla bych odpovědět na konkrétní bod, o kterém se zmínila kolegyně Angström. Pokud výbor Jury má dnes vyslovit stanovisko, tak je to proto, že zpravodaj z INTA, který je socialista, nechtěl počkat na rozhodnutí na názor soudního dvora. Takže to nejsme my, kteří jsme o tomto rozhodli. A co je velice podivné v, těch, v tom, o čem hovořila kolegyně Angstrem v tom právním stanovisku, to, že říká současně, že nikdo to nebude brát v úvahu, takže je potřeba si uvědomit, zda máme na to čekat, anebo zda, když na to počkáme, tak to nikdo nebude brát v úvahu. Takže nemáme jinou možnost, než vyjádřit stanovisko. Já jsem vyjádřila příznivé stanovisko, protože to byl právní názor. Dobře jsem pochopila již před několika měsíci, že nyní již nejsme v právní oblasti, že jsme v politické oblasti, v oblasti ideologie, v oblasti emocí a proti strachu, proti obavám nic nezmůžeme. Jsem si jistá, že naši prarodiče, praprarodiče, když zač- viděli první letadla, která vzlétla, tak měli strach a proti strachu nelze nic dělat. Vlastně já tedy žádám, abyste zítra hlasovali pro tento právní návod, eh, názor a to z důvodu rozumu a nikoli v příliš z emotivních důvodů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní kolegyně Geringer. Pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat paní Galovou, Galové za odvedenou práci, poněvadž je to práce velice důkladná a um, také je to docela odvážné, poněvadž veřejné mínění stojí celkem jednoznačně proti aktě. Takže eh, skutečně eh, na to, aby to někdo bránil, musí být skutečně odvážný. Eh, chtěl bych ještě mm, doplnit pár otázek, které se tady trošku nesasněly. Je pravda, že pan Kale Ducht slíbil, že odešle dokument, tedy aktu Evropskému soudnímu dvoru, ale neučinil tak. A my jsme tenkrát eh, debatovali, <clears throat> jestli počkáme, nepočkáme, to bylo v únoru. Eh, pak tedy eh, unikl březen a duben a teď tedy jsme se ptali, jestli skutečně to bude postoupeno soudu a rozhodli jsme se, že budeme, tedy debatovali jsme, jestli budeme nebo nebudeme čekat. A rozhodne se, že ne. A až teprve v květnu před 14 dny šla, šel ten dotaz z komise eh, do Evropského eh, soudního dvora. <clears throat> Čili eh, tady taková byla skutečně posloupnost věcí. Dále, holandský parlament zcela zamítl aktu, prostě to je první signatář, který umluvu nakonec nechce. I toto je třeba vzít úvahu. Dále, polský premiér Donald Tusk, který eh, po době šesti měsíců v loňském roce předsedal eh, Radě Evropské unie, která vlastně eh, dopracovávala aktu a tak, že eh, byla tedy nakonec eh, podepsána na konci tedy eh, loňského roku. A tento premiér, který předsedal jednání o akta, nyní vyzval, abychom, se, abychom to nepodepisovali spolu se svou politickou skupinou. Prostě eh, je příliš mnoho faktů, které ukazuje, že v té dohodě zůstává příliš mnoho mm, nezodpovězených otázek a prostě takové to právo, takový to zákon je špatný. Takže já jsem proto, abychom v této podobě aktu eh, zamítli s tím, že ale se do otázky piráctví vrátíme eh, způsobem, který bude jasný a přehledný a že tedy budeme rozlišovat tedy od, mezi eh, pravými, tedy pravým zbožím a ne, nepravými eh, kopiemi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já znám samozřejmě své, eh, svůj názor v rámci frakce, účastnil jsem se hlasování a vím, že hlasování socialistů. Začí počínaje zpravodajem, který byl naším kolegou v hemicyklu, je to tedy náš přítel. Takže nyní jsem ale v jiné situaci od mé mozkové příhody, nicméně chápu stanovisko mé politické frakce. Rozumím tomu, že nemůžeme tu otázku omezit na pouhé ano nebo ne, protože to má mnoho niancí, mnoho odstínů. Chápu stanovisko svých kolegů a hluboce obdivuji Luigiho Berlingera, Lidy nebo kolegyni Kastex. Nevím, jestli se vyjádří, ale znám to stanovisko. Já znám názory všech svých kolegů. Ale před 20 minutami, v pět hodin přesně v 17 hodin jako na koridě v Madridu vyšla prezento, byla prezentována kniha, kterou jsem podepsal já a můj asistent, která má pouze čtyři kapitoly na veletrhu v Madridu. A jedna z těchto kapitol, to znamená 25 knihy, se věnuje právě dohodě akta a autorskému právu. A to jsou vlastně ty skutky, které bychom měli činit v našem politickém životě vzhledem k těm obětem našeho globalizovaného světa a měli jsme také tu odvahu nezávisle na jednotlivým politickým názorům a vítáme odvahu paní Galo, která obhajuje toto. Není to majetek, vlastnictví nějaké politické strany, je to vlastnictví, majetek rozumu. Cituje potřeba obhajovat autory a jejich práva. Takže jak si dokážete představit, tak já vlastně jsem zde, eh, mám zde určité dilema, kteří, který, klasiko, který mu čelili klasikové ve všech evropských jazycích. Je to dilema tvorby a vlastně musím vyřešit toto dilema před zítřejším hlasováním. Mohu mohu požádat o neutralitu, o odložení na, do plenárky, ale nemohu hlasovat proti akta, protože jsem přesvědčen o tom, že je nezbytné obhajovat autory. A je to ten okamžik, je to klíčový okamžik, ať už je to globalizace internetu a tak dále. Je to okamžik, kdybychom měli obhajovat autorská práva. Je to okamžik úvahy o inteligenci, o odvaze. Je to okamžik, který nás, Evropu, odliší od zbytku světa, ne pouze v oblasti vytváření pracovních míst, ale také v intelektuální tvorbě. Je to raison d'être naší vlastní činnosti v Evropě, celého našeho důvod, celého našeho bytí. A toto vlastně vytvoří identitu, naši identitu vůči rozvíjejícím se zemím. Takový skutek, takové rozhodnutí vůči akta bude velmi tvrdé pro mě, ale je to nutné. Samozřejmě mám odlišné názory. Již 50 let bojuji na politickém poli ale hlasoval jsem proti své frakci ve výboru jury již při jiných příležitostech pro obhajobu španělského jazyka například. A je potřeba pochopit, že musíme obhajovat španělský jazyk. My, lingvisté, my, autoři, my, tvůrci. Já jsem obhajoval španělský jazyk vůči, proti své straně, kteří zastávali jiný názor. A nyní mám určité dilema, ale musím nést politickou odpovědnost. Nemohu hlasovat eh, proti akta se svou frakcí. Vím, že akta působí mnoho problémů. Vím, že pokud by se vedla parlamentní diskuse, tak bychom byli zpracovali jinou dohodu. Ale musíme důvěřovat Evropské komisi a vládě, která se snaží eh, dělat to nejlepší v rámci této nouzové naléhavé situace a tu nouzovou situaci teď zažíváme. Je to naléhavá situace. pro autorská práva jsou v krizi a je nezbytné, aby náš parlament a politikové obhajovali tvůrce, autory. A tedy já, ať to stojí, co stojí, budu hlasovat pro akta, a tleskám tedy odvaze paní Galo. Děkuji. Herr Kollege Messerschmidt, vielen Dank. Pan kolega Messerschmidt, děkuji. Děkuji, pane předseda, a <clears throat> děkuji za to, že mě dáváte slovo. Je to poprvé, co můžu prohovořit v eh, výboru Jury. A byla, je to vlastně takové zkušenost jakoby Heureka a musím říct, že tady bylo tolik různých otázek k tomuto tématu a které tak krásně tady, tady paní kolegyně nadnesla a mohlo se tím šetřit dávno spousta času. Já já si myslím, že ta záležitost je daleko komplexnější, než aby se dala vyřešit heroickou retorikou já musím říct, že my eh, eh, musíme chtít, aby mezinárodní partneři odpověděli na spoustu otázek spíš, než abychom tady váhali. Eh, jediný důvod je k tomu, abychom neváhali, abychom to neodkládali, je to, abychom dali určitý signál. Ale je třeba říci, že mnoho zemí ví, víme už, že už odložili ratifikaci. A kdyby parlament zachoval stejně a řekl, že odkládá zatím své rozhodnutí, dokud nebude vyjasněna spousta věcí, tak to eh, bychom byli skutečně v souladu s řadou další. a neznám žádnou škodu, protože tady skutečně je třeba, aby se dohodly instituce i 27 jednotlivých eh, států pokud eh, jeden členský stát to bude zdržovat, tak eh, se to stejně nepohne. Takže eh, bez ohledu na to, že já nejsem tak dobrý řečník jako kolegové, tak si musím říct, že by bylo prosím, abychom počkali, jak se vyjádří soudci, jak se vyjádří experti, zejména pokud se přiměřenosti a tak dále. Tady je spousta nejasných věcí která pravidla, pardon, která práva chráníte, jakým způsobem. Pokud bychom to zbytečně uspěchali, tak bychom se prostě dostali do situace, kdy eh, bychom jednoduše prostě rozhodovali o něčem, o čem nevíme. Prostě jediné, jediné tedy to eh, bychom dosáhli, že v podstatě bychom rozhodovali o něčem, o čem nic nevíme. Čili moje skupina taky zítra bude hlasovat proti. Děkuji. Eh, dovolte, abych také já k tomu učinil jednu osobní poznámku, eh, jakožto člen tohoto výboru, nikoli jako předseda. Já si myslím, že eh, politika, eh, to, jak zachází s tímto tématem, to není žádná, eh, žádný hvězdný okamžik politiky. O tom mnohé z toho, o čem se hovoří v debatě kolem akty, tak v té smlouvě ve skutečnosti není. Já jsem se, když ta diskuse vypukla, díval, jak to vypadá na Google. Tehdy ještě byla akta, akta prostě na prvním místě eh, hitů v Google. <clears throat> Nicméně, když eh, nyní googlujete, tak eh, ta, te, ten text akty de facto je až někde na 7., 8., 10. obrazovce, jinak je tam spousta komentářů. Ale problém je ten, že se diskutuje o komentářích, nikoli o tom vlastním obsahu. A toto je podle mě ten centrální problém. A já také myslím, že nemá příliš smyslu o tom nějak široce debatovat, eh, poněvadž eh, tedy bohužel vedlo k tomu velmi nešikovné rozhodnutí komise, tady to, že nechá eh, toto přeskoumat soudním dvorem. Protože eh, komise toto vyjednala a jestliže tedy toto takto dojednala, tak snad o tom je taky přesvědčená, snad si taky eh, zkusila nebo ověřila, že je to v souladu s právním právem. Ale já tady z toho prostě skutečně mám pocit, že vzniká dojem, že opravdu s tím textem co si není v pořádku. Nicméně, tak to je. Já eh, Osobně musím říci, že já jsem už mnoho měsíců vystupoval na kongresech a vždycky jsem tam říkal, že akta je dobrá věc. Já teď nebudu vstát a nebudu eh, volat, že akta je špatně. A je to, že se v mezinárodní dohoda eh, domlouvá nikoli eh, veřejně, no tak to snad je normální. To prostě už pár tisíc tak je, pár tisíc let tak je, čili je logické, že i akta se dohadovala tímto způsobem. Jinak eh, k tomu zítřejšímu postupu. Zítra budeme hlasovat o zprávě paní Galo a očekává se, že eh, bude rozhodnutí konsenzuální. Čili to znamená, že jestliže ta zpráva nezíská většinu zítra, tak to znamená, že akta odmítáme. Konsensus tedy není dosažen a eh, sekretariát tedy naše zdůvodnění potom přepíše jako zdůvodnění toho, proč odmítáme aktu. Čili toto jenom z procedurálního hlediska příčeším hlasování. Nyní se ptám, má k tomu ještě někdo něco? Není tomu tak, takže to můžeme uzavřít. A ještě pan kolega Mesároš. Köszönöm, elnök engem is föl... Děkuji, pane předsedo. Já jsem v podstatě byl dotlačen k svému příspěvku tím, co říkal kolega. Před několika týdny jsem byl s delegací na Novém Zélandu a pochopil jsem, že ve světě je akta akceptována. Já jsem si vyslechl vaše argumenty a argumenty kolegů. K těm politickým argumentům nemohu nic dodat. Na Novém Zélandě byli šokováni, jak se může stát, že Evropská unie, která tu dohodu odepsala, se nyní chce z té povinnosti jaksi vykroutit. Pokud další by měli podepsat. V rám EU by nyní zůstala vlastně venku. My jsme inovativní společnost. Naše největší síla, moc spočívá v duševním vlastnictví a to musí být chráněno. A teď, kdy máme tu úžasnou šanci ji chránit, tak to nechceme udělat, neuděláme, protože se necháme strach z určitých společenských seskupení, protože zde čelíme určitému tlaku a já si myslím, že to je zásadně špatné a tím bychom vlastně jen otevřeli dveře pirátským skupinám. Podle mého názoru by se akta měla podepsat. Ano, takže myslím si, že tu debatu tímto uzavíráme. Zítra budeme hlasovat a podle hlasování potom budeme dále se tomu tématu věnovat. Takže můžeme nyní tento bod opustit a dostáváme se k bodu 15 a 16. Pan kolega Mesároš ještě. de, zítra dopoledne jsou tam body 7, 8, 9, 10, které zůstaly nevyřešeny. Na minulý týden byly taky tyto body vynechány a já si tedy kladu otázku, co se, jak se budeme postupovat dál, co se s tím stane. Nyní bychom se měli v tom zabývat bodem 17, který vlastně nahrazuje ty body. Takže prosím, dávám nyní slovo kolegyni Stein. Ano, my jsme vlastně již vedli tu rozpravu. Dnes jde jen o to, abychom hovořili o pozměňovacích návrzích. Já jsem obdržela od tří kolegů pozměňovací návrhy pan, pan, od kolegy, který není členem našeho výboru, který potom pan Budu a paní Redna. Chtěla bych se zaměřit na, omezit na ty pozměňovací návrhy, které považuji za poněkud problematické. Začnu směrnicí o sankcích. Zde je většina příspěv... mohu podpořit většinu návrhů pana Budu, i když i tam jde o určitá rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ale Mám určitý problém s dvěmi, dvěma pozměňovacími návrhy paní Regner, které vlastně chtějí určitým způsobem rozšířit ty eh, sank, trestní sankce, alespoň v německém právu jsou vlastně, nejsou možné sankce u těch hromadných případů. Ne, nevím přesně možná v Rakousku a v Německu, v německé terminologii možná máme některé rozdílné výrazy. Ještě ve Štrasburském týdnu budeme konat schůzi s, se stínovými zpravodaji. Podíváme se, jak to vypadá v rakouském právu, ale zdá se, že podle německého práva by to nebylo možné, takže proto bychom to nikdo zatím, ani komise, ani členské státy by to nemohli podpořit. A ani to takto v rozpravě ve výboru zatím nebylo sděleno, ale ještě se setkám se stínovými zpravodají a pohovořím o to, co se týká nařízení. Tam bylo předloženo 32 pozměňovacích návrhů Chtěla bych i pouze formálně poukázat na to, že jsou zde dva, číslo 38 a 39. To by měl být vlastně pozměňovací návrh ke směrnici a nikoliv k nařízení. A kdežto tady bychom měli hovořit o návrhům ke nařízení. Takže bych požádala sekretariát a právní službu o e, vyjádření k tomuto zatím nemám. Prakticky by to měl být tedy předložen pozměňovací návrh ke směrnici, ale objevuje se tam, kde se jedná o pozměňovací návrhy k nařízení. Tam se jedná o uplynutí lhůt takže možná bychom o tom mohli ještě, to bychom mohli později ještě vyjasnit, jakým způsobem tedy, nebo kde uplatnit tyto pozměňovací návrhy. K obsahu mám určitý problém s definicí eh, informací o obchodování zasvěcených osob. Myslím si, že se to dá velmi těžko definovat a Evropský soudní dvůr se nyní taky zabývá určitým případem, kde jde právě o definici. Mělo, mělo by to být přesněji popsáno. Pouze ten, který vlastně má přesné informace o obchodování zasvěcených osob, se může proti tomu obrátit. Ano, takže s tím mám určitý problém, ale možná, že ostatní kolegové k tomu také mohli vyjádřit názor. Uh, Možná proto jsme měli ještě tak málo rozsudků, protože ta definice není jasně stanovena a kdybychom chtěli to slovo nějak přesněji definovat, to znamená možná uvést tam přesnější informace, to by ale bylo zase ještě další určitým způsobem rozšíření té definice. Potom jsou zde návrhy, které by měly definovat pokus o zastropování tady vlastně to kompetence v této oblasti v trestním právu není na eh, úrovni Evropské unie, ale v jednotlivých členských státech. Takže toto nemůžeme nějak dále přesněji definovat. A také bych Potom jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají poškozených nebo případně těch stěžovatelů. Tam se vlastně jedná určitá omezení soudu, takže nezávisle na tom, zda jde o informace zasvěcených osob nebo informace trhu, tak je to vlastně vždy státní zastupitelství nebo případně soud, který má vlastně příslušnost a musí prokázat, že došlo k trestnému činu, že byl tedy spáchán trestný čin. Takže myslím si, že ve většině trestní, právních řádů to je takto. Pozměňovací návrhy 36 a 41 kolegy bodů. O tom se musíme ještě pobavit, co přesně tím myslí Jde o určité technické regulační standardy. Jde. Zde by se ještě muselo toto konkretizovat, ale zde se setkáme ještě s, se stínovými zpravodají, abychom si o tom podiskutovali. Potom je zde pozměňovací návrh 45, který bychom v podstatě mohli schválit, ale ještě o tom musíme také pohovořit se stínovými zpravodají nechápu zcela pozměňovací návrhy 49 a 50. Tam mě není jasné, zda by měl být zaveden univerzální princip, zda tedy spočívají ty pozměňovací návrhy na tom, že by se to mělo celé provádět nejen v členských státech, ale například, když by se jednalo o obchodování zasvěcených osob v Singapuru, jestli i toto by tím mělo být pokryto, anebo zda je tím myšleno něco jiného. Hmm například když se jedná o M, MTF nebo OTF, takže zde bych ještě potřebovala určité vysvětlení, co tyto dva pozměňovací návrhy mají na mysli. Jak říkám, zorganizujeme ve Štrasburském týdnu ještě setkání se stínovými zpravodaj, zejména dvě osoby, tedy dva poslanci předkládají pozměňovací návrhy paní Regener a pan Bodů, takže s těmi si o tom ještě, se, ještě krátce sejdeme a podiskutujeme o tom. Děk. Ähm, können wir den Fall des Kollegen Busoy jetzt gleich behandeln? Mám takovou prozbu. Pan kolega Busoy musí odejít eh, velice brzy. Mohli bychom jeho bod eh, projednat nyní. Já vám všem děkuji. A já vám tedy řeknu to, že my v podstatě eh, hm, budeme mít pouze setkání Eh, stínových zpravodajů a deadline je jasný. Takže teď skutečně můžeme dát slovo panu kolegovi Buzorovi. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům, kolegyním, které projevili zájem o tuto důležitou oblast. Máme ze 74 pozměňovacích návrhů. Mnoho z nich jdou víceméně stejným směrem. To je dobré, protože to znamená, že dosáhneme koncenzu u velké části aspektů této směrnice. Pokud jde o působnost této směrnice, dosáhli jsme konsenzu, měla by se zabývat pouze těmi spory, které předložili spotřebitelé v rámci ADR proti obchodníkům a ne obráceně. Nedosáhli jsme konsenzu ovšem v tom, zda umožníme tzv. in-house ADR možnosti. Já samozřejmě si uvědomí důležitost v této oblasti, pokud jde o nezávislost. Ovšem, zároveň zde musíme mít jasné záruky v článku číslo 6. Nezávislost je důležitá, to ano, ovšem nesmíme zapomínat ani na princip proporcionality, proto my v podstatě neváme potom, aby ty stávající orgány ADR zmizely, protože to bylo kontraproduktivní, pokud je o pokrytí těchto sporů ano, jsou zde návrhy na nové orgány a některé členské státy, jak víme, chtějí, mm, žádají po financování těchto projektů. V článku 6 budeme hovořit o celkové expertíze, nezávislosti celého procesu, pokud jde o náklady ADR postupu. Někteří kolegové se domnívají, že by to mělo být bezplatné, jiní kolegové požadují nějaký mírný poplatek financování těchto orgánů alternativního řešení sporu může být problematické, protože některé členské státy nebudou ochotny platit eh, za tyto orgány, proto si myslím, že by malý poplatek, mm, který by byl nižší než náklady, by byl dobrý, pokud bude propunční k tomu nároku. Mm, nejsem pro vyškrtnutí těch 90 dnů, jak jsme o tom hovořili, ovšem mohli bychom eh, jít cestou návrhu komise, který představuje určitou pružnost další záležitosti, kde předložím kompromisní návrhy. Kolegové předložili podobné návrhy v tomto ohledu nebo jdou stejným směrem princip legality, dále mm, požadavky, které musí předložit obchodník, transparentnost a tak dále. Jsem si jistý, že dosáhneme dobré kom, dobré kompromisy a solidní stanovisko našeho výboru na následujících dne, které budu moci obhájit v mém hlavním výboru IMCO. Jsem rád, že jsme proti restriktivnímu výkladu článku 50 a že vezmeme v potaz veškerou práci, která v tomto ohledu byla odvedena. Děkuji za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Wortmeldung dazu. Děkuji vám. Nikdo se nehlásí do debaty. Eh, takže hlasování proběhne eh, v červnu. A paní McCarthy? I'm, uh, but I, I... Promiňte, já jsem pouze chtěla poděkovat panu kolegovi za práci, kterou odvedl v tomto ohledu a těším se na dohodě u některých našich stanovisek, které jsme předložili. Já jsem velice ráda, že některé z mých návrhů pan kolega již podpořil. Děkuji. So, ich werde darum gebeten, einen Hinweis zu geben, und zwar die a nyní eh, k bodům 19 a 20 eh, paní kolegyně Mekaty a já jsme se rozhodli, že je odložíme na červen, poněvadž je třeba je ještě projednat. To se týká tedy um, záležitosti finančních výkazů a účetní záležitosti. To ještě musíme také projednat ve frakcích. Takže tyto dva body jsme tím pádem odložili všichni to víme. A teď se dostáváme k botům 9 a 10, které jsme chtěli projednat po bodu 17, a to jsou body pana kolegy Mesáruše. Děkuji vám. To bylo velice rychle, já jsem nečekal, že to slovo dostanu tak rychle. Dobře, takže máme tady dva body které se týkají EIT, čili Evropského institutu pro technologie a inovace. Náš výbor se bude zabývat tímto výborem, pardon, tímto institutem ve dvou stanoviscích. V příštích sedmi letech EIT bude součástí programu Horizon 2020 vznikne nařízení, tedy úprava nařízení o eh, zřízení, to je tedy zařízení 294 eh, z roku 2008. Komise nám předložila dva návrhy, které eh, spolu se souvisí, takže proto chci o nich pohořit společně. EIT, <clears throat> je tento institut, byl zřízen v roce 2008. Je to nezávislý unijní orgán, který má nejenom prováděcí, ale také další úkoly. Nařízení z roku 2008 zřídilo tento institut s účelem zvýšení inovačních a technologických kapacit Evropské unie a jejich členských zemí. Je to tedy součást toho takzvaného vědomostního trojuhelníka, který je základním Ehm, základním principem. Ehm, patří do něho ještě také podniky a vysoké školy. Tento vědomostní trojuhelník ehm, znamená, že EIT by měl skutečně výrazně přispět ke posilování vědomostí a k dosahování našich cílů. Tato dlouhodobá spolupráce a její formy v rámci tomto, tohoto trojuhelníku na inovacích, tak to by mělo podpořit naše cíle. My můžeme říci, že EIT e e funguje dobře, což eh, ukazuje také neustálý nárůst počtu partnerů. Komise navrhla eh, změnu nařízení o fungování tohoto institutu a doplnila to o návrhy, které se eh, nacházejí v dokumentu Horizon 2020. Toto je tedy důležité, aby eh, máme tady celkem šest návrhů. Do roku 2014 je třeba, aby eh, na určité oblasti byly podpořeny. A já to přečtu anglicky. Čili to máme mm, inovace, eh, dále eh, suroviny, udržitelné eh, těžba, zpracování a tak dále. Další Eh, potraviny pro budoucnost, čili eh, zajištění udržitelného zasobování potravinami. To jsou ty první záležitosti, první oblasti a od roku 2018 eh, budeme mít další. Je to jednak městská mobilita, čili tolik ony oblasti ve kterých v následujících letech bude fungovat EIT, bude věcové aktivity. Já tedy eh, podporuji návrh komise, ovšem je třeba ještě zodpovědět otázky, které se týkají zvýšení inovačního potenciálu do budoucna. Třeba EIT by nás měl být schopen zastupovat eh, v rámci KIX a hm, také, aby eh, v členských zemích EU zvyšovali jejich přidanou hodnotu. A to také znamená, že bude třeba eh, zajistit určitou synergii a určitý přínos pro EU. Tak a právní výbor eh, bude zpracovávat dvě stanoviska. A sice jedno téma je eh, participace a to znamená také rozšíření okruhu partnerů zahrnutých do kooperace a já si myslím, že excelence tu budeme moci do budoucna podpořit a také eh, se to týká podpory univerzit, které jsou znevýhodněné, plus eh, podpora zapojení malých a středních podniků. K tomu přistupuje dále ochrana duševního vlastnictví v EU a já také doufám to, že evropský patent, což je otázka blízké budoucnosti, také eh, by měla být podporována. Také struktura EIT musí eh, nabít na vyšší účinnosti, jak vyplývá také z přílohy k tomuto nařízení, eh, či jde o větší transparentnost, otevřenost EIT a to znamená, že by partneři, kteří se zapojí, by měli být méně administrativně eh, zatěžováni. Já si myslím, že také tržní záležitosti bude třeba vzít v úvahu ochranu eh, duševního vlastnictví, to bude třeba podpořit a já tedy v příštích měsících budu chtít představit hotové stanovisko eh, ve výboru Jury a také navrhnu časový plán pro další postup. Samozřejmě to bude jenom návrh, který je možno změnit. Pokud se vše podaří, pak 18. června 2012 budeme projednávat podrobně tento návrh a e, podrobné projednání pozměňovacích návrhu by mělo potom proběhnout 21. června. A pokud máme štěstí, pak tedy mm, do 10. července by měli dospět eh, k hlasování ve výboru. Pokud se nám to nepodaří protože tak eh, to bude muset nechat na eh, září. Takže, jak bylo řečeno, pozměňovací návrh do 6., jak bylo řečeno. A to znamená, že můžeme přeskočit k bodu číslo 18, kolega Berlinguer, eh, řešení sporů online. Děkuji za slovo, <clears throat> pane předsedo. Toto je nařízení, které jde ruku v ruce se směrnicí v bodě 17 pokud jde o alternativní, říz, eh, alternativní řešení sporů. Tento konkrétní bod se týká online řešení spotřebitelských sporů. My jsme o tomto bodě již hovořili v našem výboru, bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, proto dovolte pouze takový přehled předtím, než se budeme snažit nalézt řešení 61, 62, 68, to jsou problematické body a ještě několik, které se zabývá rozsahem tohoto nařízení a rovněž toho, kdo může přijímat rozhodnutí v tomto ohledu. Komise hovoří o tom, že bez ohledu na to, zda je to žádost spotřebitele nebo producenta nebo komerčního subjektu, měla byste být nějaká možnost především pro spotřebitele, aby si zvolil způsob mediace, řešení daného sporu. To znamená mimosoudní řešení. Já jsem pro návrh komise v tomto ohledu. Ovšem, jsem si vědom toho, že opozice má rovněž silné argumenty. V podstatě je to nástroj, který by měl řešit problémy na straně spotřebitele. My budeme diskutovat celou záležitost se stínovými zpravodaji. Předložil jsem pozměňovací návrh, který by to měl vyjasnit. 62 a 64 se zabývají rozsahem nebo platformou jako takovou. Komise navrhuje přímý přístup spotřebitele k této platformě, zatímco pozměňovací návrh návrhy zde hovoří o tom, že ta platforma by na evropském portálu by byla nahrazena portálem, který by naopak byl jediným přístupovým bodem. Zde teda musíme nalézt ještě společné stanovisko. 75 až 80, tam jsou soudní záležitosti, to znamená, zda by ADR mělo být povinné či nikoliv. Já mám určité pochybnosti o tom, zda by tento systém mohl vůbec být povinný. Máme zde různé nástroje, různá řešení v Evropě. Některé země mají takové možnosti před samotným soudním řízením, alespoň snaha dosáhnout vyrovnání nebo vyřešení v rámci ADR. Tyto země umožňují většinou bezplatný přístup k tomuto řešení. Kde to by byl právě problém, jak řešit tuto problematiku v oblasti obecné legislativy. Každý občan by měl mít právo přímého vstupu, přístupu k soudnímu řízení. Hovoří se zde o tom, že ano, ta možnost je, ovšem je to nesmírně finančně nákladné a záleží samozřejmě na každé zemi. Můžeme o tom hovořit, Mám trošku obavy ovšem ohledně povinného zavedení těchto tohoto řešení. Dále jsou delegované akty a, e, a implementační akty, my už jsme o tom hovořili při různých jiných příležitostech. Máme zde ten sedmiletý právní program, předloženo, předloženo bylo několik pozměňovacích návrhů k aktu. Nedosáhli jsme dohody v oblasti obsahu, budeme teda hledat kompromis. A pokud jde o samotný postup, o ADR, my tam navrhujeme 90 dní, některé pozměňovací návrhy hovoří o tom, že byste neměla mít lhůta, v rámci které by ten mediační orgán musel reagovat. Já si nejsem zcela jistý, to je další věc, která zůstala otevřená, kterou ještě musíme projednat. Mám trochu obavy v tomto ohledu. Asi by mohlo být užitečné mít takovou lhůtu, která by urychlila tento postup. Je zde ještě několik dalších bodů. Evropský ochránce dát Eh, důvěrnost informací. I zde bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Já s tím souhlasím, protože to znamená větší zapojení ochránce osobních údajů. To si myslím, že by mohlo být užitečné. A další záležitost, úplně poslední věc, my se navrhujeme, pokud jde o poskytování, zveřejňování informací, my jsme navrhli následující postup pro společnosti, které by museli poskytnout nebo musí poskytovat informace ohledně možnosti obrátit se na ADR. Spotřebitel, řekněme, když si něco nakupuje, vůbec neví, zda má možnost obrátit se poté na nějaké nějaký orgán alternativního řešení sporu, pokud bychom zavedli tuto povinnost na straně podniků, Zde to zavádíme nebo navrhujeme pro malé a středně velké podniky, ovšem pokud bychom přišli s takovými individuálními či kolektivními podmínkami, kde by tyto podniky musely poskytnout tyto informace, To si myslím, že je rovněž téma do diskuze. Budeme se snažit přijít s kompromisními návrhy v mnoha těchto oblastech, tam, kde jsme dosáhli dohody. Děkuji kolega Baltazar. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě souhlasím s tím postupem, o kterém hovořil náš kolega Berlinger a zejména pokud jde o ty aspekty týkající se rozšíření oblasti působnosti i na nadnárodní operace. Zde se to také jde o tu platformu, mělo by se, měla by se přesněji popsat konkrétně, jaká bude její funkce, tedy jaká bude oblast působnosti, také by se měla jasněji definovat odpovědnost komise v této oblasti. Předložil jsem několik pozměňovacích návrhů které by měly zdůraznit dobrovolnou povahu těch právních prostředků a také povinnosti o informování spotřebitelů. Je potřeba, aby ten systém byl také slučitelný nebo kompatibilní s tím, aby se nezvyšovaly administrativní náklady a také s, s přizpůsobováním eh, těchto skutečností skutečným informacím a také s ochranou osobních údajů. Pokud se týká některých pozměňovacích návrhů, tak bych řekl, že souhlasím s těmi změnami, které omezují oblast působnosti směrnice týkající se stížností spotřebitelů proti eh, podnikům a nikoliv naopak a, důl, a také význam toho schvalování a aktů v přenesené pravomoci pro působnost pro, po konzultaci s inspektorem pro ochranu osobních údajů. Pokud se týká začlenování internetových stránek, tady nemám pochybnosti. Pokud dovolíte, pane předsedo, vzhledem k tomu, že náš kolega Busoj musel odejít, tak bych chtěl říct si také několik slov o ADR. Souhlasím s tím postupem, tak jak je navržen, ale méně souhlasím s, návrhe, s některými pozměňovacími návrhy, které předložila kolegyně McCarthy protože k těm by měla v některých případech vyjádřit stanovisko komise a zde využívám přítomnosti zástupce komise. Co se týká určitých novinek, které jsou zde navrženy, například myšlenka, že by se měla stanovit pro členské státy povinnost, aby zaručili přístupnost postupu online, stejně tak jako eh, offline. To nemůžeme vnutit, nemůžeme donutit členské státy, aby tak učinili. Můžeme je stimulovat, povzbuzovat, ale jinak bychom porušili princip subsidiarity, kdybychom jim to nařídili. Myslím si, že je také důležité, aby ta bezplatnost nebyla nepřekonatelnou podmínkou, protože si myslím, že by bylo vhodné, aby byla zde určitá minimální spoluúčast, tedy finanční. A potom, co se týká nezávislosti, těch odborníků a profesionálů, kteří by měli zajišťovat tento, tuto arbitráž, toto rozhodnutí. Máme hodně úspěšných zkušeností v mnoha evropských státech v této oblasti a ty bychom také měli brát v úvahu, nesmíme je opomíjet. Například máme zkušenosti z Itálie, kde je možné, aby nějaké kolegium, tedy složené se zástupců odborných odborníků tedy přijalo rozhodnutí, takže zde je potřeba ty věci ještě vyjasnit a prohloubit. Souhlasím s kolegou Buzojem v tom, že bychom měli povzbuzovat, stimulovat rozvoj panevropského institutu ADR. A pokud by komise k tomuto řekla také pár slov, tak bych byl velmi rád. Děkuji. Děkuji vám. Takže příště můžeme hlasovat. Je to tak. Ano, dobře. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je neveřejné zasedání. Takže krátká přestávka, ehm, necháme si otvojit web streaming a pak budeme pokračovat ehm, zasedáním koordinátorů. Minuta přestávka, než dojde k technickým úpravám. Alexia,